informovat Evropský parlament. Já vám všem děkuji za zájem a za podpor v této společné věci. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji, paní komisařko. Mám zde sedm návrhů na usnesení. Tím uzavírám debatu a nyní budeme hlasovat. Mrs. Gomez, I will take... Pani Gomez, budeme, předám slovo před hlasováním o Indonésii. Dalším bodem je hlasování o šesti návrzích k usnesení Demokratické republiky Kongo a budeme hlasovat o tomto usnesení. Jinak první pozměňovací návrh eh, hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Eh, pokud jste všichni hlasovali, tak eh, končím hlasování. A tento návrh je zamítnut. Eh, údajně následný eh, návrh eh, bude pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se zdá, byla tady chyba, která se týkala řečníků v případě Indonésie a proto výjimečně dávám slovo paní Gomeš na jednu minutu, prosím. Děkuji mnohokrát. Já jsem bydlela v Indonésii a milovala jsem ji. Udělali tam ohromný pokrok od prvních svobodných voleb roku 19. 2009 eh, uplatňují tam skutečné demokratické hodnoty a Evropa to musí ocenit. Já si myslím, že to v tomto usnesení také činíme. Jakým způsobem indonéská společnost, největší muslimský národ celého světa, skutečně bere v, v potaz eh, celou tu mozaiku nejrůznějších vlivů, náboženství, kultur a podobně. To je právě to inspirující o Indonésii. Je to podobné jako v Evropě. Evropě tedy aspoň, kterou chci já. Indonésie i Evropa vidí ovšem extrémní fanatiky, kteří posilují netolerantnost a to jsou ti, kteří napadají Ahmadia nebo lidé v Papua. Někteří tyto extremisté mohou být nástrojem teroristických eh, organizací a mohou podkopávat demokratický systém. A to je právě důvod, aby tito extremisté byli potřeni jak ideologicky, tak politicky a musí být exemplárně potrestáni. Já doufám, že lidé v Indonésii, indonéská vláda budou číst toto usnesení jako výraz uh, solidarity, nebezpečí pro tyto oběti, že je to důležité pro ve všech oblastech eh, veřejného života ve vládě, policii, soudnictví, všechny tyto orgány musí bojovat proti těmto věcem a já bych chtěla vznát eh, poctu Šinovata, což byl člověk, který eh, bojoval za tato práva, ale bohužel ještě jeho pachatelé nebyli předvedeni před soud. Děkuji, budeme tedy hlasovat o tomto usnesení jako takovém, kde pro, proti. Kdo se zdržel? Přijato. Nyní šest návrhů usnesení, které se týká Indie. Nejdříve návrh usnesení EFD. Kdo je pro tento návrh za skupinu EFD. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže není přijato a není společné usnesení. Kdo je pro? Ne, takže údajně jdu příliš rychle. Takže nejdříve pozměňovací návrh číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Takže zamítnuto. A návrh jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní společné usnesení budeme hlasovat jmenovitě. Zahoji hlasování. Všichni jsme hlasovali, nyní končím hlasování. Přijato. Zápis tohoto zasedání bude předložen Evropskému parlamentu přijetí na začátku dalšího zasedání a pokud nejsou žádné námitky, tak eh, předložíme tyto přijaté usnesení eh, osobě nebo orgánům, které jsou uvedeny v samotných eh, usneseních. Tato schůze parlamentu